Ladies and gentlemen, please be seated. Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa. Náš čas je poměrně omezen. Eh, a nyní na nás čeká poslední bod našeho pořadu jednání, a sice debriefing o výročním zasedání parlamentního zhromáždění NATO 18. až 21. listopadu v Istanbulu a účast eh, delegace Evropského parlamentu tam. Já vítám paní Evu Kajli, která je eh, vedoucí delegace a má slovo. Děkuji paní předsedkyně za tuto příležitost eh, k hlavním bodům naší eh, mise na 22. zasedání parlamentního eh, na NATO v Turecku. Děkuji také paní Fotize, panu Zdrojevskému, panu Fan Ordenovi a panu Nikolajovi za vynikající podporu. Naše Eh, zasedání probíhalo velmi eh, intenzivní době vztahu na eh, NATO Turecko a sice čtyři měsíce po pokusu o puč a také Eh, po vydání prohlášení eh, v Bruselu, které eh, výrazně odsuzuje pokusy o puč a vyvolá a vyzývalo k dočasnému zmrazení přístupových jednání s Tureckem. Takže tam proběhla bouřlivá jednání zejména se zástupci turecké vlády i armády Eh, kteří kritizovali eh, fakt, že spojenci velmi pomalu reagovali na pokus o půjč a požadovali více podpory Západu v boji Turecka proti terorismu a e, zvládat velký nápor uprchlíků z e, Sýrie a Iráku, kteří nacházejí útočiště v Turecku. Měla bych také zdůraznit, že prezident Erdogan e, se zmínil o tom, že Evropská unie by se mohla stát velkým hotspotem pro uprchlíky, pokud jim Turecko umožní vstup vstup do našich zemí a také, eh, že mnozí eh, úředníci, armádní představitelé zdůraznili, že eh, vše mm, probíhá demokratickým způsobem a na základě demokratických hodnot. Spojenci NATO a EU a samozřejmě my, parlament, jsme byli také pod silnou palbou kritiky tureckých hostitelů kvůli našim údajně, mm, našemu dvojímu měřítku, pokud jde o mm, boj proti terorismu terorismu a liknavou e, e, liknavý postoj vůči e, pokusu o puč. And with our parliament's resolution, of course. Takže eh, úřady eh, byly také námi eh, upozorněni, že na to není pouze vojenskou aliancí, ale také aliancí, která slouží hodnotám, brání demokracii, individuální práva a právní stát. A někteří kolegové zdůraznili také potřebu svobody slova. Jinak E, ten, to třídenní zasedání se zabývalo výsledky samitu NATO 2016, výzvami a hrozbami východních a jižních hranicích NATO, rusko-ukrajinskou krizi, ISIS, nestabilitou na středním východě, uprchlickou krizi, protože mnoho lidí nyní propojují uprchlickou krizi se NATO a že NATO musí eh, důrazně jednat nejsou pochybnosti o tom, že eh, problematika se týká také Afganistanu, Číny a tak dále. Generální tajemník Stoltenberg zdůraznil aktivity NATO a dal nám pak follow-up, zejména pokud jde o eh, plán rozmyslit čtyři eh, multinárodní bataliony v Pobaltí a Polsku v příštím roce a také vyslal jasné poselství jednotného NATO a zdůraznil obhájení obhajoval eh, nutnost lepšího sdílení břemene v rámci eh, NATO. Hovoříme tady o rozpočtu. Ehm, eh, Řecko platí 2%, ale jiné země, které jsou členskými státy EU i NATO, ehm, ehm, tato, tento podíl ještě nedosáhly. A také chválil stávající dynamiku spolupráce NATO-Ukrajina a také ve společném prohlášení podepsaném oběma organizacemi ve Varšavě a je to vidět také v závěrech rady eh, před dvěma dny, že se chystá celá řada konkrétních akcí EU a NATO. A v tomto ohledu jsme měli pak příležitost hm, hm, pokládat otázky generálnímu tajemníkovi. On eh, uvítal eh, naši těsnou spolupráci a hovořil o plánech posílení eh, společné zahraniční obrané politiky a že to neznamená vznik nové armády, že se jedná pouze o doplňující aktivity o posílení velicích struktur a že je nutné ale posílit evropskou obranu tím, že zajistíme eh, eh, více vojenských dovedností a zvýšíme eh, výdaje. Ve zprávě naší delegace, která vám byla poskytnuta, jsou další ehm, poznámky a informace o velmi intenzivních, ehm, neobvykle intenzivních debat nímž Turecku došlo a vítám přítomnost a aktivní účast eh, členů. Eh, myslím, že eh, jsme tím zvýšili naši viditelnost a mm, také posílili naše vazby. Děkuji také sekretariátu za jeho účast a za účast na všech zasedáních a závěrem shromáždění zvolilo nového prezidenta. Pan Paolo Alis Itálie byl zvolen zvolen předsedou na období jednoho roku, je také naším dobrým přítelem a on a já se těšíme na spolupráci, doufejme brzy již od eh, ledna eh, a na naše další společná zasedání. Já vám děkuji. Mrs. Kali, thank you. Děkuji vám mnohokrát, paní Kajli, za vaši zprávu. Jistě to konalo právě ve správnou dobu. A toto schromáždění to a turecká čili tohoto shromáždění je nesmírně důležitá, protože eh, my eh, chceme eh, poděkovat rovněž sekretariátu zaměstnancům i všem poslancům, kteří se účastnili této delegace. Myslím si, že eh, Evropský parlament tam hodně vykonal a nesmírně k tomu přispěl a právě sekretária, který nás podporoval, možná paní Gomeš. Já jsem se chtěla zeptat, zda Implikace stanovisek, která prohlásil Trump, byla zohledněna. A jestli se vůbec o tom hovořilo na tomto schromáždění, o těch Trumpových vyjádřeních, chce se ještě někdo něco zeptat nebo chcete zareagovat, ti, kteří byli v delegaci? Paní Kajli, ano, ráda na to odpovím. Já jsem se už o tom zmínila. Byla vidět celá řada kolegů, kteří mají obavy o budoucnost NATO, ale byli tam taky členové a tajemní, kteří vyslovili naději, že tato aliance bude pokračovat, ale jsou, byli si zajedno v tom bodě, o kterém hovořil Trump, že my všichni musíme dostat našim povinnostem týkající se podpory NATO rozpočtu. Že se nemůžeme spoléhat na NATO, že bude každému eh, pomáhat, aniž my bychom se rovným dílem podíleli, což by nebylo fér. Máme tady čtyři, čtyři země, které platí do rozpočtu ve výši, která byla dohodnuta. A my chceme, aby došlo k dalším operacím, například kolem středo, oblasti Středozemního moře a na východní hranice a také teď v Syrii, ale eh, aby k tomu mohlo dojít, musíme také odpovídajícím způsobem platit do rozpočtu. Taky jsme navštívili Washington a někteří senátoři a členové kongresu eh, byli potom v té severoamerické delegaci a mohu vám říci, že dokonce republikánské centrum nemá zcela jasný pohled na to, co se bude dít a nemohli nám říct, protože nevěděli, kdo skutečně bude ovlivňovat nového prezidenta. Oni očekávali, že to udělá jaksi jeho zástupce, ale nemají nějaké obavy z toho, že by prostě na to přestalo existovat, ale obavy mají a myslím si, že budou mít jiný pohled na, ten, na tu dohodu s Iránem. To by možná eh, měl být jiný předmět k diskusi, protože protože se nedomnívám, že by to bylo naší s novou severoamerickou administrativou. Budeme muset rozhodnout o nové evropské strategii. Děkuji vám velice, dámy a pánové. Domnívám se, že můžeme uzavřít tento bod našeho pořadu jednání. Děkuji mnohokrát také této delegaci která nás informovala o té významné misi, Evropského parlamentu eh, pro lepší chápání situace. Děkuji vám mnohokrát. Dámy a pánové, naše příští zasedání se koná 25. ledna a 26. ledna a proto je mi potěšením popřát vám již teď veselé Vánoce a krásný nový rok. Děkuji vám.